panem Karimem. Svým jménem a jménem předsedy Šulce. Písemná prohlášení, která předložil pan Abartini a ostatní na podporu Evropského dne podpořil dostatečný počet poslanců takže to můžeme předat dál a bude to zveřejněno v zápise z dalšího zasedání. Slovo má pan Albertini. Ten byl jako, ten to předložil jako první. Děkuji. Jde o to, abychom uctili památku těch, kdo pomáhali v druhé světové válce. Patří to k, je to součástí dědictví celého lidstva. Spousta lidí odmítla uznat sovětský totalitní režim jako alternativu nacistického Německa. Někteří lidé přirovnávali Shoah k jiným událostem 20. století, ale tím se to prostě bagatelizuje. Můžeme uvést další příklady masakru a genocidy. Ale my to vidíme v Evropském parlamentu jinak. A dnes muži a ženy, kteří prokázali odvahu, a někteří z nich dokonce dali život bez ohledu na to, jaké bylo jejich politické pozadí, jaká byla jejich ideologie, ty musíme uctít. Děkuji kolegům. Děkuji, pane Albertini. Nyní budeme hlasovat o zprávě pana Moreiry. Je to jmenovité hlasování a hlasujeme. Hlasovali všichni?